E, příslušné orgány Francouzské republiky mi předali dvě žádosti, které se týkají zbavení imunity, které se týkají e, pan, paní Sophie Montel, pana Sivuli v rámci e, trestního, trestního vyšetřování, které probíhá v Nanter a v souladu s jednacím řádem, tak toto se postoupí právnímu výboru parlamentu, který je v této